So, ladies and gentlemen, dear colleagues, please take a seat. Tak, přecházíme teď bodu 2, přijetí pořadu jednání. Jsou nějaká přání pozměnit tento pořad jednání? E, není to tak, takže budeme takto postupovat. Bod 3 je přijetí zápisu setkání 9. listopadu. Pokud do konce zasedání nebudou vyslovena žádná přání po změnách, tak můžeme považovat zápis v této podobě za schválený. Dostáváme se k bodu 4. Jak bývá běžné, eh, vítám naše eh, diváky od Lisabonu po Lüneburg a od Talinu až po eh, Tauminu a mám radost z toho, že všichni sedíte s obrazovkami, je to zasedání přenášeno na webu a proto by všichni měli hovořit zřetelně a pomalu. Měli bychom se postarat o to, aby tlumočníci drželi krok. A měli bychom se i takto chovat, abychom přesvědčili všechny diváky a divačky o aktivitách našeho výboru. Je tu jedno zvláštní sdělení. Vedle Martina sedí Leon Len, všichni ho známe dobře. Leon byl sedm let spolupracovníkem tady v sekretariátu a Eh, byl zodpovědný za řadu důležitých složek. Všichni si ceníme, si cenili jeho ehm, způsobu takového um, angažovaného a napomohl tomu, že řada těchto slož, řada těch věcí mohla být prosazena. Kvůli mobilitě, která na nás teď eh, teda před námi, bohužel Leon Leon bude muset bohužel eh, náš výbor opustit a přejde do Unit for Transatlantic Relations a e, do G8, tedy spíše půjde do velké politiky. A toho velice lituji. Srdečně děkujeme, Leone. Přejeme ti hodně úspěchů při tvé další práci. Určitě se e, ještě někdy setkáme. Děkujeme. Leon wird sicherlich um... Leon 18.30 eh, bude určitě u našeho malého vánočního přípitku, který se koná v restauraci na E1. E to je ta mediterální restaurace E1. Budete muset jet do nuly, pak projít celou chodbou a na konci chodby to bude na, e, zde půjdete nahoru na E1. Doufám, že se na po konci zasedání všichni sejdeme a že si u skleničky uděláme takový přehled o tom, jak vypadala naše práce za tento rok. Docházela se k bodu 5, první hlasování. A jak to bývá běžné, tedy vycházím eh, z toho, že všichni máte sebou hlasovací kartičky. Uděláme elektronické zkušební hlasování, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Und es stimmt alles und es an... Tak, eh, máme to přijato. A teď přecházíme k bodu 5. Teď opravdové hlasování. A sice půjde o e, pravomoci prováděcí, implementing powers, jako první máme pozvací návrh 14, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Pozvací návrh 4. E, hlasování bloku. pozvací návrh 2. E, k tomu hned přidáme a budeme hlasovat obou. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ověříme. 15, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to zamítnuto. Což znamená, že musíme tedy, tedy toto blokové hlasování se nekonalo, teď přecházíme k pozdělacímu návrhu 16. Okamžik. Also. Přecházíme k pozdělacímu návrhu 18. To je další, o kterém budeme hlasovat, a to ve dvou částech. 18. První část pro, proti. Zdrželi se. Myslím, že byl zamítnut, ale také ověříme. První část, zahojí hlasování. Ukončuji. Bylo to přijato. Druhá část pozvěcího návrhu 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. A tím budeme zároveň hlasovat o pozměňovacím návrhu 3. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Přicházíme k pozměňovacím návrhu 19 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď musíme dávat trošku pozor. Pozměňovací návrh 1. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Tak pozměňovací návrh 11. Pro. Proti. Zdrželi se. zamítnout. Pozměňovací návrh 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 13 jsme měli. Pozměňovací návrh 7. Pro. Proti. Zdrželi se. zamítnout. A závěrečné elektronické hlasování, které tímto zahajují. Ukončuji hlasování. Velkou většinou bylo přijato. Gratuluji zpravodaji. Dále přicházíme k bodu 6. Otázka k ústnímu zodpovězení. Eh, kapitoly trvalé udržitelnosti v obchodních dohodách. Je to jediné hlasování elektronicky a tímto toto hlasování zahajuji. Končuji. Téměř jednomyslně přijato. Tak, to bylo naše krátká hlasovací, hlasovací kolečko. Teď bod 7 výklad a provádění eh, interinstitucionální dohody, dohod. Jak je známo, 13. dubna roku 2016 eh, toto bylo eh, zavřeno a je tu řada nových prvků a také mm, to má mnoho politických dopadů. Než předám slovo zpravodaji, Jenom krátká informace. Jednu část eh, eh, této sociální dohody ještě nemáme hotovu. Ehm, to se týká vnější dimenzi. A o tom už jednáme více jak roka půl s nejrůznějšími předsednictvími v radě a rada dosud nebyla ochotná naši naše práva, která nám byla dána s Lisabonskou smlouvou, akceptovat. Například. Ehm, široký přístup k informacím ehm, ehm, v celém životním eh, cyklu takové obchodní dohody. Od mandátu až po nejrůznější stupně, až po eh, samotnou realizaci a také například otázka bezprostředních automatického předávání mandatů, to dosud rada zamítala, a nebo také otázka toho, že tady nedojde k žádnému předběžnému uplatnění eh, dohody, pokud eh, to parlament neodsouhlasí. To znamená, je tu celá řada věcí, které vlastně jsou zcela logické a které jsou běžnou praxí tady ve výboru a to dosud rada neakceptovala. To je velice politováníhodná situace. Takže eh, vyjednávací tým si teď už zvažuje, jestli eh, to nepodá eh, k Evropskému soudnímu dvoru. Pokud rada nebude přijatelně jednat a vyjednávat. A ještě jedna maličkost, která mě zvláště rozčíla. Týká se to přístupu k mandátům Máme mandát pro vyjednávání s Marokem, to jsme žádali. A v zásadě, podle smlouvy by to nemělo vůbec vést žádným diskuzím. No, pochybám, že bychom to měli dostat. A pak dostanu dopis, kde je napsáno, že se zrovna vyjednává. A dokud nebude jasné, jak vypadá celý mechanismus, tak ten mandát nedostaneme. Je to e, ostudné a e, je to naprosto, e, a to jsem řekl ještě velmi diplomaticky, takže tato část ještě otevřená, ale ta další část už eh, máme, ta je implementována a k tomu nám něco řekne náš zpravodaj, pan Berenson. Poskytne nám pár úvodních eh, informací, prosím. Thank you so much, Chair. Dear colleagues, Děkuji, pane předsedo. Kolegové, někteří z vás asi vědí, že v této chvíli eh, formulujeme novou meziinstitucionální dohodu, tak abychom eh, zlepšili zákonodárný proces a fungování mezi institucemi. Většina práce tohoto parlamentu eh, v tom probíhá ve výborech AFKO a Jury, ale mm, jsou tam i otázky týkající se mezinárodních smluv a podle nich eh, nebo podle tedy smluv má zde kompetence i parlament a proto je důležité eh, aktivně formovat vztahy mezi institucemi. Pokud máme brát tyto odpovědnosti seriózně, mám eh, dvě starosti, které bych zde chtěl vyjádřit. Jednak provizorní aplikace Prioritou eh, pro mě eh, je, když eh, bereme souhlas parlamentu za samozřejmost. Já jsem tedy ve smlouvách eh, je eh, dělba moci taková, že komise eh, jménem EU vyjednává se třetími zeměmi, pak Evropský parlament udělí souhlas k výsledku tohoto jednání, anebo zamítne, tedy udělit svou, svůj souhlas. Máme slovo komisařky Malmströmové, že tedy parlament, eh, parlamentu eh, vyhrazuje eh, právo souhlasu a toto musí všichni respektovat. Bohužel došlo již k několika případům, kdy komise toto obešla a sjednala dohody provizorně, nezávazně jenomže provizorní ani dočasné to není, protože tam není žádná lhůta. Příkladem je například to, co se stalo před půl druhým rokem, když eh, komise dosáhla dohodu s Norskem o budoucích eh, příspěvcích ESVČ. Eh, e tento parlament má vyhraněný postoj k rozhodnutí Norska unilaterálně eh, zvýšit tarify a v roce 2013 jsme napsali usnesení, kde žádáme komisi, aby eh, jednala. Místo toho ale komise eh, kompletně ignorovala postoje tohoto parlamentu a vlastně rezignovala na vyjednávání a rozhodla se sjednat s Norskem dohodu. A tím se stává udělení souhlasu parlamentem irrelevantní. Je to ostudné a jsem velmi eh, rád, že eh, komisařka pro obchod bere eh, pravomoci tohoto parlamentu vážně, ale ostatní instituce, ostatní komisaři, rada i EASVČ mm, musí jednat taktéž nebo stejným způsobem, pokud jde o mandáty vyjednávání. Jak kolegové vědí, komise eh, zveřejňuje své mandáty pro jednání se třetími zeměmi, ale konečný mandát které, který rada uděluje komisi, eh, není pro nás eh, v parlamentu tak přístupný, jak by měl být. Podle článku 200 8 parlament by měl být průběžně informován o všech stádiích vyjednávání a také o výsledcích vyjednávání se třetími zeměmi. Sdílení tohoto vyjednávacího mandátu s parlamentem je toho součást a to musíme zdůraznit i v našem stanovisku. A tím dávám slovo kolegům, protože jsem zvědav, co na to řeknou ostatní skupiny. Děkuji vám. Já děkuji také, říká předseda. A kdo by se chtěl nyní ujmout slova? Emo, prosím. Děkuji. EKR vnímá zlepšení našeho regulačního rámce jako nezbytný prvek pro e, agendu konkurenceschopnosti a jako významný přínos k maximalizaci ekonomického výnosu a růstu v Evropě. Ale e, to předpokládá efektivní kooperaci a spolupráci e, s komisí. My uznáváme určitě těch zlepšení, k nímž došlo a také bych chtěme, bychom chtěli pochválit komisi za úsilí o transparentnost a za stále angažmá, respektive spolupráci s naším výborem. Ale e, ten týž postoj by měla sdílet rada, včetně lepší koordinace zákonodárného procesu, pokud je o synchronizaci časového harmonogramu a e, také e, projednávání návrhů. Lepší synchronizace tedy s parlamentem a e, také se schvalováním směrnic. EKR podporuje přístup založený na neustálé konzultaci se zúčastněnými stranami, pokud jde o obchodní dohody, včetně e, v rané fázi legislativního procesu, abychom zabránili e, nečekaným událostem, jak jsme toho byli svědky v rámci procesu CETA. V závěru je důležité, aby komise také prováděla hodnocení dopadu, tak aby posuzovala konkurenci konkurenceschopnost podniků a malých a středně velkých podniků především evropská regulace je mnohdy eh, tedy eh, nástroj, eh, který řeší určitou problematiku a jde o to, abychom snižovali zátěž zákonodárného procesu na podniky a to by také mělo být podpořeno naší obchodní politikou, pokud jde o zvláštní ustanovení pro malé a středně velké podniky. EKR je nadále odhodlána dodržovat principy subsidiarity a e, poměrnosti a e, snižovat administrativní zátěž. Děkuji. Děkuji vám. Helmut. Já bych chtěl výslovně poděkovat zpravodaji za stručný úvod. Mám za to, že eh, lepší právní eh, úpravy jsou eh, dobrým nástrojem také z hlediska mezinárodních nebo mezinárodně právních smluv. A chtěl bych se dotknout dvou bodů, i když toho času zdá se, jsou vysoce aktuální, aktuálnější, než si myslíme, ale my jsme již o krok dále. A to se týká transparentnosti vedení vyjednávání ze všech zúčastněných stran. To znamená, jestliže rada požádá předseda komisi o vypracování mandátu a my pak vstoupíme do hry v podobě nebo s usnesením na konkrétní téma v oblasti mezinárodního obchodu, ale dali by se nalézt i e, jiné e, výbory působící v oblasti zahraniční politiky. Pak z tohoto kroku již e, ve procesu spolupráce musí být jasně zakotveno, že tato fáze musí probíhat transparentně. Není možné, abychom například v rámci jednání o Mercosuru nebo s Mercosurem eh, surem zaostávali daleko za tím, co jsme dosáhli v rámci CETA, DTIP, EFTA a tak dále. Vše o čem se dosud jednalo, pro nás není přístupné a to, myslím, eh, není přijatelné. Tento příklad by mm, nás měl eh, přimět k tomu zajistit, abychom i v rámci legislativního procesu a v součinnosti tři institucí zajistili zlepšení stávající situace. A pak ještě druhý aspekt, jehož bych se chtěl dotknout pokud eh, budou probíhat konzultace se zúčastněnými stranami, s občanskou společností, s podnikatelským sektorem, ehm, eh, pak to zpravidla vypadá tak, že právě ten podnikatelský sektor je vždy přítomen, logicky, občanská společnost nikoli. Já myslím, že v rámci eh, lepší eh, legislativní činnosti musíme mm, eh, nalézt struktury a mechanismy od prvopočátku, které budou také v zájmu Evropské hospodářské a sociálního výboru a také parlamentu a budou od nich požadovat, abychom s komisí vyvinuli mechanismus, který zařadí vlastně do toho procesu i konzultace eh, s těmito organizacemi. A to je důležité i z hlediska eh, práce s veřejností, vnímání eh, veřejností Ukazuje se, že pokud jde o legislativní činnost, máme ještě co dohánět. Máli být eh, eh, evropská politika podpořena občany. Děkuji, Alessia má slovo. Jenom málo co doplnit k tomu, co právě jsme slyšeli od zpravodajů a kolegů, poněvadž my souhlasíme s řadou bodů, které zde zazněly naše frakce SAD. Vždycky eh, mm, si přála, abychom eh, eh, učinili kroky směrem k transparentnosti, když některé kroky již komise učinila, ano, ale i přesto máme za to, že právě proto, aby bylo dosaženo to, co jsme slyšeli, především pokud jde o to, že eh, rada je laxní s aplikací pomocí postupů, mm, které by zahrnovaly parlament do všech fází mm, procesu, tak proto je třeba a je důležité, abychom apelovali na radu a je třeba, aby komise také vyvíjela stejný tlak jako garant eh, vlastně eh, te, těchto nových postupů, praktik, tedy eh, zapojovat všechny instituce, nemluvím o Evropském parlamentu, takže nemůžeme komisi tedy vyjmout z, té, o to, eh, z těchto kroků vůči radě. Dále, tak jak jsme již slyšeli od kolegů, tak i my si myslíme, že je třeba, aby parlament byl zapojován nejenom do fází vyjednávání eh, různých smluv a dohod, eh, ale také i do implementace a monitoringu aplikace těchto smluv, protože je zcela zásadní, abychom aby komise pardon, měla možnost do celého procesu zapojovat parlament, který by měl mít možnost přímo vystupovat eh, při, v případech, že některé ty eh, mm, kapitoly nejsou aplikovány. Například máme zde určité eh, kapitoly jako udržitelný rozvoj, které předtím nebyly podstatné a ty mají větší a větší váhu v dnešní době. Stejně jako třeba celé to téma aplikace čelých těch pasáží, které se týkají harmonizace. Takže já si myslím, že i tyto body bychom měli zmínit a že je třeba, aby, eh, eh, aby se chovali vůči parlamentu zcela transparentně. Děkuji. A tak předávám slovo komisi. Jona Lesuk. Děkuji, ano. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste vyzval komise, aby se vyjádřil. Eh, the interinstitutional... Meziinstitucionální dohoda o better lawmaking je důležitá a je důležitá, eh, protože nám umožňuje lépe spolupracovat a eh, dosahovat lepších výsledků. Musím ale podtrhnout, že diskuze o mm, implementaci této dohody, tak samozřejmě musí eh, probíhat eh, eh, v, v uspořádání podle článku 50 a pokud jde o vyjednávání o článku 40, takže to jsou technická jednání, která probíhají teď. A předtím, než vůbec ví, budeme vědět výsledek všech těch jednání, tak je velice těžké diskutovat prakticky o tom, jak spolupracovat a vyměňovat si informace, které by se týkaly eh, právě vyjednávání o mezinárodních smluv. Jak víte, 12. prosince eh, proběhne takové jednání ve Štrasburku, na kterém budeme dělat takovou inventuru mm, a eh, mm, podle našeho závazku, to znamená pravidelně průběžně informovat parlament a to je vše, co k tomu teď mohu v této fázi říci. Děkuji. Thanks a lot. Eh. Děkuji. Nejsem si jist, že jste je taková dohoda, že by 12. prosince mělo dojít k takové eh, Eh, mu jednání. Máme mít estonského ministra a možná v tom posledním týdny, týdnu před Vánocemi, třeba 18. či 19. možná, ale ne ve Štrasburku. A za druhé, pokud je obsah, tak samozřejmě zde již máme na výboru zavedenou takovou dobrou praxi. A já si myslím, že komise by měla tuto praxi podporovat při svých vyjednáváních. My mm, s komisí máme jasné ujednání v tom, že nebude se provizorně aplikovat žádná dohoda předtím, než parlament vyjádří svůj souhlas a tak dále. Takže pokusme se to dostat na tuto úroveň aby eh, tedy eh, do toho byl zapojen vždy, jak má celý parlament a příslušné výbory. Pan Jacek, děkuji, pane předsedo, velice stručně dovolte. Já chci poděkovat kolegům, kteří se zapojili do dnešní diskuze a <coughs> veškeré připomínky s ohledním při práci na tomto stanovisku. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Takže Samozřejmě doufáme, že se nám podaří eh, udělat krok vpřed. Jak bylo řečeno, dnes to je technické jednání a doufám, že, za, že dojde k určitému zlepšení celého systému. A Diskuze o návrhu proběhne 22. ledna a termín bude 26. ledna. Hlasovat se bude 20. února. Děkuji. Tím jsme uzavřeli bod 7 a teď přejdeme k bodu 8. A zde bych chtěl vyzvat Eh, ministra pro průmysl obchod ze Singapuru, aby přišel sem vedle mě. So, item eight is... Tak, bod číslo 8. První výměna názoru o dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem. Tato dohoda byla ukončena před dlouhou dobou, uzavřena před dlouhou dobou a pak to šlo k Evropskému soudnímu dvoru a také to trvalo dost dlouho, než soudní dvůr rozhodl o celé řadě otázek z komise a některé přišly také z Evropského parlamentu, zvláště otázka týkající se toho, jaké jsou výlučné kompetence EU a které jsou smíšené kompetence. A na konci, to bylo 16. května, eh, byl vydán judikát eh, soudního dvora a potom začalo být zcela jasné, jaké jsou pravomoce EU a jaké jsou smíšené pravomoce. Obecně řečeno, víceméně všechno je e, výlučnou kompetencí EU, celá ta agenda e, volné, dohody o volném obchodu, včetně e, práv zaměstnanců, ale jsou to jenom dva prvky, je to investice portfolia a mechanismus pro řešení konfliktů. Pokud tady není jasný závazek používat domácích nápravných prostředků, tak pak je to smíšená pravomoce nebo dohoda. A to samozřejmě znamená, že Eh, se musí, tady musí být takové rozdělení eh, dohody a my v eh, parlamentu podporujeme tuto linii, abychom měli ono rozdělení v dohodě tam, kde určité prvky, jako týkající se investic a mechanismus pro řešení konfliktů nebo sporů, kde to máme zakotveno, jasně jsme ukázali v naší, v našem usnesení, Eh, tam šlo o mandát jednávání s Novým Zélandem a Austrálií. Takže si myslím, že toto teď bylo vyřešeno a proto eh, se můžeme teď více držet obsahu dohody a eh, celé procedurální otázky můžeme teď nechat stranou a mám potěšení mít vedle sebe paní eh, ministrině eh, pro obchod a průmysl z Singapuru, paní Sin An. Děkuji, madam, a máte 10 minut. Thank you. Děkuji. Pane Langen, za eh, hezký úvod. Děkuji vám za příležitost, které jsem dostalo, že mohu dnes hovořit o obchodu a o dohodě o volném obchodu EU a Singapur FTA. Ehm, je takové neobvyklé období, eh, jedná se to regionálních místních záležitostí. Ehm, protekcionalismus ehm, je na vzestupu, obchod se politizuje. Některé ekonomické systémy přijímají nacionalistický eh, přístup v mnoha rozvinutých ekonomikách, včetně částí Evropy, kde technologie je narušována. Tam tradiční eh, podniky jsou zatlačovány do pozadí pod vlivem globalizace. Toto jsou skutečné obavy, zvláště tam, kde globální obchod začíná pokulhávat za ekonomickým ekonomickým růstem. Je totiž naší zodpovědností jako vlády věnovat se těmto výzvám. Eh, řešení eh, není na trzích, ale jde nám o to, abychom zajistili férovou rozložení eh, benefitů vyplývající z globalizace. Partneři jako EU a Singapur jsou, jsou důležitými pilíři volného obchodu, multilateralismu a práva, mezinárodního práva. Na mezinárodní aréně jsme úzkými spojenci v otázkách multilaterální spolupráce a chceme si přitom zanechat a rozpracovat TO, jde nám o trvale udržitelný růst. Pařížská dohoda dohoda o klimatických změnách, dále Rada pro lidská práva a spolupráce v mezinárodní organizaci práce. Obchod je v naší, v naší DNA. Kořeny Singapuru jako můžeme vysledovat už v 18. století, kdy obchod, obchod začal mezi Evropou a Ázií. Naše strategické umístění uprostřed hlavních obchodních stezek učinili se Singapuru jedno z nejrušnějších přístavů eh, míst ve světě. Náš obchod je, je tři, třikrát a eh, 2,5 HDP. Máme otevřenou politiku volného obchodu a ta nám také posloužila a chceme i nadále být základnou prosperity. Ehm, budeme pokračovat a eh, stavět na našem stávajícím síti 21 dohod o volných obchodách se 33 obchodními partnery. Budeme chtít eh, zvyšovat tuto konektivitu. Ehm, dohoda vstoupila v říjnu ehm, eh, tohoto roku. S Tureckem podepsali jsme dohodu s ASEANem a teď jsme na cestě ratifikaci. A i když USA se stáhla z tohoto, tak 11 signatářů této dohody postupovalo a pokračovalo a toto je neznámo, jak jako obsáhla pro, dohoda pro trans, specifické partnerství. Singapur také pracuje na uzavření regionálního ekonomického partnerství ICP. Tady vyjednáváme také s novými partnery jako Sri Lanka a Eurazijské ekonomická unie. Eh, pro, eh, co se týče EU, obchod eh, byl také takovým ústředním pilířem od 1957, protože teď budeme slavit 60. výročí založení. Připomínáme si to, že smlouva římská, že tady římské smlouvě jde o politiku, ale také o strategické hodnoty volného obchodu. Chceme tímto zabezpečit mír a prosperitu. Evropská unie má dnes 38 obchodních dohod s 67 partnery. Evropská unie se pustila do nových ambiciozních dohod se zeměmi jako je Japonsko, Mexiko, Mercosur, Chile, Austrálie a Nový Zéland. Eh, v současné politické eh, situaci eh, je důležité, že prezident Evropské komise Jean-Claude Juncker a jeho projev o stavu Unie ze 13. září tehdy zdůraznil o tuto otevřenou politiku EU Singapur. Jako třetí největší ekonomika Evropská unie zastává trendy liberalizace. Vítáme oživenou obchodní agendu Evropské unie. Singapur je připraven připraven a chce být partnerem Evropské unie na této cestě. Singapur je přirozeným partnerem v, v tomto regionu eh, v spolupráci s EU. Nebylo náhodou, že Singapur byl první azijským členským státem, s kterým Evropská unie eh, se rozhodla jít do bilaterální eh, dohody o volném obchodu v roce 2009 a chceme pracovat na euroazijské FTA. Singapur toto plně podporuje. Kromě strategického významu eh, této dohody o volném obchodu eh, jsou tady další hmatatelné cíle eh, a benefity pro, společ- pro společnosti. Je to dohoda a mm, chceme zvýšit bilaterální obchod. Podniky by byly pak měly možnost uspořit, měly by preferenční přístup k jednotlivým sektorům, měly by zlepšený přístup mm, k různým službám a také by tady byla posílená ochrana práv duševní vlastnictví. Podobně jako EU jsme přesvědčeni o tom, že posílení obchodu a investic investic může přispět udržitelnému vývoji a může ochránit eh, ty nejzranitelnější v našich společenstvích. Eh, proto tato dohoda o volném obchodu EU eh, obsahuje kapitolu o práce o, a jsou tady také otázky týkající se podnikové odpovědnosti a jiné cíle a také, také řízení přírodních zdrojů. Eh, tato eh, dohoda bude eh, oživením bilaterálních vztahů jak na úrovni EU, tak na úrovni jednotlivých členských států. Dnes je EU e třetím největším obchodním partnerem Singapuru, je to 10 celkového obchodu Singapuru. A co se týče investic, Evropská unie je největším investorem Singapuru, je to téměř čtvrtina celkového objemu, celkového počtu těchto dohod Singapuru. Singapur eh, je největším obchodním partnerem, je to jedna třetina eh, eh, obchodu v tomto regionu. Jsme pátým největším partnerem pro obchod a služby před Japonskem, Norskem a Ruskem. A také jsme dalším devátým největším zahraničním investorem. Singapur je, tady je více jak 19 tisíc evropských společností. Hostíme mnoho společností a také kulturních evropských institucí, které hrají aktivní roli

Um, v, při obhacování eh, celé eh, kulturní scény Singapuru. Můžeme toho udělat ještě více, abychom posílili naše vztahy, zvláště v nadcházejícím roce, kdy Singapur převezme um, azijské eh, předsednictví. Jako azijský předseda v roce 2018 se Singapuru soustředí na to, abychom se stali inovativním regionem. Chceme i nadále utvářet ASEAN jako kohezivní spolupráci, která se přizpůsobí, která bude, se postaví nejisté systému prostředí a bude takovým ekonomickým blokem, který bude připraven eh, profitovat z budoucích příležitostí. Chceme se soustředit na usnadnění obchodu, e-commerce, digitální ekonomiku a inovace. Potenciál ASEANu jako trhu je významný. ASEAN je jednou z nejrychlejší, nejvíce eh, rostoucím trhem. V roce 2016 byl ten nárůst 40, na 4,9 eh, nárůst HDP o 3,9 eh, a experti očekávají roční nárůst 5,1 na dalších léta. ASEAN je velikým trhem, více jak 600 milionů lidí a má třetí největší HDP v azijském prostoru. Ehm, je to jednotná ekonomika, ehm, patříme mezi ty největší ehm, a jsme třetím největším obchodním partnerem EU. Nejenom je ASEAN se integruje, ale nemá také eh, rozsáhlou síť obchodních dohod s klíčovými obchodními partnery, jako je Čína, Austrálie, Nový Zéland, Korea, Indie a Japonsko. A s těmito vyhlídkami jsme přesvědčeni o tom, že, budeme, že to budou obrovské příležitosti pro užší bilaterální vztahy, eh, pro další spolupráci s Evropskou unii ehm, tato dohoda eh, měla za sebou dlouhou cestu, bylo to, znamenalo to vyjednávání o obchodu a službách, bylo to v roce 2012, kdy jsme to ukončili a pak následovala kapitola o investicích v roce 2013. Singapur nestrácel čas ehm, a rychle se eh, posunul a aktualizoval tuto dohodu, včetně začlenění kapitoly o ehm, investicích, mm, systému investičním. A teďka ta dohoda má být ratifikována. Pochopili jsme, že komise v současné době konzultuje tuto věc s různými aktéry, ehm, ehm, tak aby byla tato eh, dohoda i z e USA eh, ratifikována. Singapur je pragmatický, co se týče modalit. Mm, eh, naším hlavním zájmem je ehm, ratifikace dohody o volném obchodu z EU, tak aby podniky mohly z tohoto profitovat spíše dříve než později. Děkuji vám za to, že jste se dnes dostavili. Chtěli bychom i nadále být v úzké úzkém kontaktu s vámi. A pro ty z vás, kteří ještě eh, chtějí navštívit Singapur, eh, doufám, že vás tam uvidím brzy. Budu se těšit na naše další diskuse. Minister, thanks. Paní ministrině, mnohokrát děkuji za tento rozsáhlý přehled a nyní bych chtěl vyzvat našeho stálého zpravodaje pro Singapur Davida Martina, aby eh, to okomentoval z našeho úhlu pohledu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní ministrini za její účast a prezentaci. Jsem eh, rád, že eh, se dostáváme k diskusi o obsahu smlouvy o volném obchodu a nejenom o procesu ale chtěl bych říci, že dnešní diskuse neznamená, že ratifikační proces byl již zahájen, protože jak jste, eh, pane předsedo, eh, uvedl, i když chápeme, že komise navrhla dvě eh, dohody, stále ještě to musí být mm, schváleno členskými státy. A já doufám, že k tomu přistoupí rychle ale rychlost bohužel není slovo, které je typické pro tato ujednání. Možná, že Pete z komise nám může říci, eh, jak on pohlíží na tento proces v současné době. Eh, snad ještě několik slov eh, na podporu vašeho prohlášení, pane předsedo tato eh, jednání, která probíhala v roce 2012-2013. Když si vzpomenete, když jsme zahájili jednání, tak Evropská unie ještě neměla eh, kompetence pro export a eh, proto jsme požádali o zařazení kapitoly ASD e. Singapur to schválil. Nyní už máme kapitolu ISDS, ale než to prošlo soudním systémem, tak jsme už eh, nechtěli mít kapitolu ISDS a obrátili jsme se na Singapur, zdali by akceptovali investiční soudní eh, systém, což Singapur opět akceptoval, takže děkujeme za vstřícnost a flexibilitu Singapuru. A když do toho mixu ještě eh, vhodíme Brexit, tak se ukáže, že skutečně došlo k mnoha změnám. Jak paní ministrině řekla, Singapur je nejvýznamnějším největším obchodním partnerem EU v ASEANu. Je to strategický distribuční, eh, vlastně distribuční centrum a mohu to říci i za svou zemi. Singapur je malá země, ale po Francii a Spojených státech je eh, nejlepš, největším jednotným trhem pro eh, skotskou whisky. Ne proto, že by eh, Singapuřané pili nadmíru, ale je skutečně distribučním centrem pro zbytek ASEANu. Ministrině už zmínila několik výhod dohody a dovolte, abych já také zmínil pět takových titulků tato dohoda odstraní tarify eh, mm, uvalované na všechny typy zboží. Už jsme za poslední eh, léta zaznamenali 31% nárůst obchodní výměny, výměny eh, s Singapurem. Za rok 2016 to činilo 51 miliard celková hodnota. Za druhé eliminuje všechny překážky eh, v obchodování a eh, v službách, zejména pokud jde o telekomunikace a na rozdíl od CETA eh, si musíme uvědomit, že to je pozitivní seznam služeb. CETA, je to CETA plus, a, protože to není negativní, ale pozitivní seznam služeb. Singapur se také souhlasí, že bude chránit 200 našich indikátorů nebo ukazatelů původu. To je eh, velmi důležité, protože Singapur nemá vlastní eh, indikátor nebo ukazatele původu, takže to není bilaterální, ale unilaterální eh, postoj. A je to skutečně um, velmi odvážný krok na rozdíl od eh, amerického postoje k této věci. Pokud jde o ochranu investic, ISDS byl nahražen systému eh, soudní ochrany investic. Je to vlastně zlepšení oproti dohodě CETA, je to tedy opět jakési CETA+. plus. A nakonec, pokud jde o kapitole o udržitelném obchodu, Je to vlastně eh, bude zřízená rada TSD, zastoupena eh, zástupci občanské společnosti, eh, různými poradními orgány, budou probíhat konzultace a panely expertů, to znamená velmi robustní kapitola o udržitelném rozvoji, ale Je nutno, aby Singapur eh, ratifikoval také pět eh, základních eh, úmluv ILO, Mezinárodní organizace práce, a alespoň, aby tedy byly co nejdříve ratifikovány ty tři nejdůležitější. Doufám, že k tomu dojde co nejdříve a doufám, že to také prosadíme, protlačíme parlamentem co nejdříve. Já vím, že Singapur je ochoten s námi v této věci spolupracovat a tím nyní nechávám prostor pro ostatní kolegy. Děkuji a skutečně nyní nyní před Vánoci eh, nadešla doba naději. Nyní má slovo pan Hebex. Děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Je příjemné vás zde eh, vidět a přivítat v srovnatelně studeném chladném Bruselu eh, v tomto ročním období. Za druhé, věřím, že promluvím jménem celé skupiny EPP. Nechci opakovat to, co již zmínil pan zpravodaj o tom, jak dobře připravený a blahodárný bude tento eh, krok, respektive tato dohoda mezi našimi dvěma eh, stranami. Singapur byl vždy dobrým a velmi eh, důvěryhodným partnerem a my věříme, že tato obchodní dohoda by měla být uzavřena co nejdříve. Také se omlouvám za určit určitou prodlevu eh, určité části Evropské unie, protože, jak si dovedete představit, není vždy snadné eh, svést u jednoho eh, stolu všechny země, všech 28 zemí. Někdy to trvá, ale věřím, že to překonáme a EPP pevně stojí za touto obchodní dohodou a věříme, že to bude vlastně další přínos k skutečně výhodné oboustranně výhodné politice těchto dvou partnerů. Děkujeme a těšíme se na dohodu. Děkuji. Děkuji, vítejte paní ministrně. děkuji za trpělivost z EU a naše interní systém je dost komplikované, jak víte, a já jsem ráda, že jste dnes přijela a doufám, že nyní všichni zde v sále a ti online a zde i komise a rada eh, eh, pochopí, že, pod, že chceme, aby bylo ratifikováno a co nejdříve, aby podniky a spotřebitelé mohli těžit z této dohody. A jako EKR jsme proti všem pokusům to nějak přehodnocovat, spochybňovat, něco, někdo říká, že by se něco mělo doplnit a tak dále, ale musíme respektovat přece naše závazky a naše obchodní partnery v Singapuru, kteří byli velice vstřícní, chápaví a takže teď je třeba, aby se to začalo konečně aplikovat. Nevím, zdali singapurská strana by se mohla vyjádřit k těm průtahům, protože zatím, jak vidíme, ty průtahy byly velké. A jak je to vnímáno v Singapuru? Ano, e, takové to skluzy v našich interních e, e, procesech a co si z toho vyvozujete vy. A možná komise poslouchá tady, tak dnes bych se jich zeptala, co dělá komise, jak to, jak to propaguje, jak dělá osvětu, u e, členských států, aby, abychom skutečně e, e, aby co nejdříve byla ratifikována, co nejdříve i členské státy začaly aplikovat. Maria Mine, prosím. Děkuji, paní ministrině, že jste přijela. Pane předsedo, vyjednávání o smlouvě se Singapurem eh, eh, měly být dokončeny v roce 2014, ale v mezidobí eh, se to dostalo k účetnímu dvoru, který řeší otázku kompetencí s členskými státy. A takže samozřejmě toto je velice trapné, protože zatím nemáme ani hodnocení dopadu této smlouvy. Existuje pouze hodnocení dopadu mezi eh, Evropskou unii a eh, eh, státy celého regionu, jde o Malajzii, Singapur a podobně, ale to mezi těmi státy jsou obrovské rozdíly. Není to konkrétně zaměřeno na Singapur a to potřebujeme. A to bylo provedeno v roce 2009, ale od té doby se stalo spousta věcí. Od té doby, od roku 2009, eh, tak jsme začali se teprve dostávat z finanční krize. A mm, zatím ještě jsme vyvodili ani závěry ohledně původech a důvodu eh, této krize. Takže bych ráda, abychom hodně hovořili právě o takové analýze i finančních služeb. Je zásadně vidět, jaký bude dopad této dohody o, na finanční stabilitu EU i Singapuru, protože Singapur je jeden z obchodních partnerů EU, jeden z největších v tomto regionu. My jsme moc investovali do tohoto regionu, to je pravda. A Singapur je jeden z největších investorů v Evropě, to je na oplátku. Takže smlouva o volné, mm, rozšířená dohoda o volném obchodu, eh, takže to přece bude mít eh, obrovský dopad na naši ekonomiku i společnost. A další aspekt, zde bych chtěla také znát hodnocení dopadu, a to je dopad na legislativu. Jaké jsou výsady v oblasti legislativy, které musíme my sami si určit, které se týkají naší finanční stability, poněvadž tato finanční spolupráce a pravidla musí být předmětem demokratické kontroly a tady se to ještě chce zjednodušovat. A jak je to s ochranou investic? Protože účetní dvůr, pardon, protože soudní dvůr řekl, že toto je v, v kompetenci členských států pouze. A minulý týden na plénu jsme slyšeli od paní komisařky Malstrem, že eh, zde teď teprve se bude určovat eh, právní základ těchto dohod. A eh, já se ptám, nebylo by nutné tedy do té dohody nějak zakotvit i základní principy na ochranu investic, abychom i mohli kontrolovat aplikaci a respektování určitých pravidel při investicích. Děkuji určitě. Na to se vám dostane odpovědi, Jud. Thanks very much, uh, chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, že jste přijela. Již hodně tady bylo vyřčeno. Já si v zásadě myslím, že asi trochu v posledních letech vás překvapil způsob, jakým vyjednáváme. Ano, to jsme se dostali do takové těžké pozice teď právě, když my teď vlastně revidujeme obsah celé dohody a e, vypadá to, to je prostě výsledek demokratické diskuse v Evropě o tom, jak by měla vypadat naše obchodní politika, takže děkuji za vaši trpělivost. Zatím my přehodnocujeme naši obchodní politiku. Jak řekl David, teď k obsahu smlou dohody. Zde existují určité prvky, mm, mm, které podle mě je třeba vyřešit, než se dostaneme k ratifikaci a především je to otázka pracovně prá, pracovních eh, práv, potom otázka ratifikace umluv MOP a víme, že Singapur eh, eh, ratifikoval ty tři klíčové standardy a konvence 97 o svobodě združování, potom i tady vnitrostátní právo týkající se odborového hnutí a hm, Eh, zde to, ten váš zákon uvaluje velká omezení na svobodu združování, tedy na odborová hnutí. Já bych chtěla slyšet, stali hodláte teď eh, v době, než dojde k ratifikaci, stále hodláte zahájit dialog o tom, jak zajistíte, že principy, eh, které se týkají té kapitoly udržitelného rozvoje, stále, jak to chcete aplikovat v praxi. Pro mě to je klíčové nejenom ve smyslu vztahu se Singapurem, ale vůbec je to důležité pro naši agendu. Vy jste na začátku projevu řekla, že ta dohoda je třeba, eh, abychom ji nahlíželi v globálním kontextu. Zde, eh, zde ale vidíme i, že některé země spíše se chovají proti globalizaci, tedy protekcionářsky. A my, náš parlament, vždycky zdůrazňujeme multilaterální přístupy a i e, je třeba podporovat globální governance, i pokud jde o e, práva pracujících a zaměstnanců, je třeba e, podporovat úmluvy a činnost MOP a mezinárodní normy práce. Takže mě to trochu zneklidňuje, expertní výbor MOP požádal Singapur o tom, jak, na, aby informoval o tom, jak aplikuje tyto eh, normy, pracovně právní normy, což singapurská vláda zcela ignorovala. Já se ptám, jak využijete ten čas, který máme, abyste posílili ten dialog, aby tyto závazky vyplývající z kapitoly o udržitelném rozvoji, aby to skutečně platilo pro pracující v Singapuru, ale rovně i rovnocenně i pro pracující v EU. Děkuji. Gracias, presidente, también. Děkuji. Já jako ostatní chci poděkovat, že jste přijala a uznat chci práci, kterou děláte eh, ve vaší vládě. Ano, stejně jak právě řekla Jud, tak veškerý ten sklus, ke kterému došlo, eh, tak eh, samozřejmě to asi bude velice šokující pro eh, singapurskou vládu, která na tom pracuje, ale my jsme museli ten obrážit se na soudní dvůr, aby rozptýlil určité pochybnosti. Já mám takovou otázku, protože tady jsme slyšeli o všech těch pozitivních aspektech této dohody, s čímž já souhlasím. A kromě toho jsem měla možnost navštívit Singapur a vidět v terénu velký pokrok, mm, který zažívá vaše země, čeho jste dosáhli. A takže eh, jak eh, eh, teď víme, ale že vy tedy jste na pátém žebříčku eh, eh, hodnocených zemí ve srovnání s Kanadou, ale Kanada eh, také ne, podepsala jednu z dohod MOP a tehdy, když my jsme jako parlament ratifikovali tuto smlouvu, tak jsme na to apelovali, že musí tedy zrušit ten svůj systém z těch soukromých rozhodčích eh, soudů, které řeší eh, ty spory a že musí i ratifikovat všechny ty příslušné dohody MOP. A já se ptám, eh, jak je to s tím indexem rozvoje lidského kapitálu a technologie s jak je, jak je u vás to s ukazateli technologického rozvoje a e, proč tedy jste zatím neratifikovali všechny tyto umluvy e, a e, k čemu jste se zavázali, že co uděláte? Děkuji, paní ministrině, nyní můžete zareagovat. Děkuji řečníkům za uh, užitečné příspěvky poznámky k mé prezentaci. Myslím si, že některé z otázek či příspěvků by možná mohl eh, lépe zodpovědět zástupce komise, ale eh, teď bych ráda pohovořila o tématu, které mm, bylo takovou červenou nítí, která mm, jsme v některých příspěvcích, a to se eh, týká pra, pracovně právních standardů a trvalé udržitelnosti. A tak s vámi e, mohu také sdílet e, přístup Singapuru. Říct vám něco o přístupu Singapuru k ochraně právních standardů. Máme tripartitní e, systém, máme tady velmi eh, úzké pracovně právní vztahy mezi zaměstnanci, kteří jsou eh, zastoupeni eh, odbory, pak jsou tady zaměstnavatelé, stejně tak vláda. A tento, tato struktura tripartismu, ta se týká celé široké škály rozhodnutí rozhodovací procesů, vytváření koncensu. Ehm, a sice jde o to, jak přispět k růstu ekonomickému. E, například máme departmentní e, výbory, e, které byly zřízeny a které vyjednávají mzdy. Máme Národní radu pro mzdy, máme tripartitní výbory, které se zabývají ehm, tím, jak zvýšit zaměstnavatelnost ehm, starších občanů, zvýšení zaměstnavatelnosti žen. A pak máme tripartitní konzultace konzultace, které se vztahují na všechny zákony a úpravy, které by mohly mít dopad na ekonomiku a na pracovní příležitosti. Takže toto eh, téma eh, je, mm, se týká celkového našeho přístupu a mohu tady ještě dodat, že se očekává že mnozí eh, členové parlamentu vládnoucí strany v Singapuru eh, budou velmi úzce spolupracovat s odbory a budou eh, jim radit. Já sama jsem poradkyní Singapursko-čínské um, unie učitelů a toto jsou velice úzké vztahy. Tyto konzultace, denzivní a spolupráce mezi zaměstnavateli, odbory a vládou, e, myslíme si, pomáhá utvářet velmi pozitivní výsledek pro zaměstnance. E, my jsme udrželi nezaměstnanost na nízké úrovni, v roce 2016 to bylo na 3% a naše míra zaměstnanosti mm, e, se stoupala, mm, překročila 75% v roce 2016. A také jsme přesvědčeni, že to je právě tento přístup, který nám umožňuje neustále tlačit na navyšování mest včetně zvyšování průměrných mest pro naše zaměstnance a myslím si, že to ukazuje to, o čem mluvil právě jeden z řečníků. A sice tento přístup k ekonomice a k pracovním příležitostem a to, že se stalo, aby se dařilo našim lidem dobře, to přispělo například naší výkonnosti mm, v oblasti indexu mm, rozvoje lidských faktorů. A pak tady máme různé další ukazatele. Singapur se vedl velice dobře, například, ať to bylo šetření, průzkum firmy Berry nebo strany různých expertů ekonomických a máme také velmi eh, intenzivní vztahy s eh, ILO. Mm, s úse s nimi spolupracujeme a eh, jsme také partnery ILO při organizování klíčových akcí, které se týkají diskusí o různých praktikách na trhu práce. K našemu přístupu k úmluvám tady je nezbytné říct, že naše, náš přístup k umluvám bereme velice vážně a e, chceme e, se postarat o to, že než k tomu ještě dojde, e, budeme schopni velmi striktně se držet jednotlivých kapitol a nejenom ducha, ducha umluvy, ale přesto stále děláme takový přeskum našich národních zákonů a regulací s tím, že máme, že chceme, aby byly více, se více opírali o obsah úmluvy a zcela jistě eh, jsme velmi rádi, že eh, můžeme pokračovat v navazování dalších kontaktů s našimi eh, členy a jak řekla kolegyně Darling, právě se pouštíme do dialogu, takže můžeme členům ukázat, jak tripartitní systém v praxi funguje, jak napomáhá zvyšování mest a jak vede k tomu, že se zvyšuje blahobyt zaměstnanců a také možnost zaměstnat lidi v Singapuru a proč to takto podporujeme. Um, obsah všech těchto klíčových úmluv um, Mezinárodní organizace práce. Děkuji, paní ministrině. A teď za Evropskou komisi celosvětově známý Peter Dutz, protože je zodpovědný za velkou část um, této jeho azijské, novozelandské a australských dohod. Prosím a dalších. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, děkuji poslancům. Ehm, ehm, vítám toto první výměnu ehm, názoru o velmi důležité dohodě. Je to důležitý partner, nemusím znovu potvrzovat, ukazovat na důležitý význam eh, těchto vztahů. Já myslím, že paní ministrině to tady už udělala. Jednání, která eh, jsme měli se Singapurem, byla první která byla ukončena eh, s azijským členem. Jak víte, tak jsme to zkoušeli eh, s, eh, od roku 2007 do 2009 a pak jsme také přišli na bilaterální cestu a toto je první výsledek této bilaterálního postupu a doufám, že uhladí cestu pro další bilaterální dohody s ostatními azijskými partnery a také to konzolidovalo přítomnost EU v regionu. Jak si vzpomenete, tak jsme dosud v Ázii měli jednu dohodu volného obchodu, to bylo s Koreou a doufáme, že budeme mít ještě mnoho dalších do budoucna, takže tato dohoda eh, konzoliduje naši přítomnost v regionu a posiluje věrohodnost eh, nebo důvěryhodnost této agendy obchodní EU v Asii. A je to nejambicioznější obsáhla eh, dohoda volném obchodu, kterou Evropská unie kdy uzavřela se azijskou zemí. A ani nemluvím o nějakém azijském členském státě. A proto také komisař vybral Singapur, když měl důležitý projev tento rok a potvrdil při přitom naši ambici pustit se do investičních obchodních vztahů eh, s našimi partnery eh, v azijském prostoru po uspůsobení se eh, různých investičních pravidel. Tato dohoda teď obsahuje nový přístup Evropské unie, je tady mechanismus, jsou to další inovace, které nemáme v bilaterálních dohodách s členskými státy a teď se budeme těšit na, jed, na vyjednání eh, toho, že eh, tato dohoda vstoupí co nejdříve v platnost. Mm, eh, sdílíme mm, naději komise, že to bude, že vstoupí v platnost brzy mm, a je velice pozitivní, že Evropský parlament už má tuto výměnu názoru o této dohodě, aniž by byla nějak formálně prezentována ve formě žádost, žádosti o uzav, její uzavření. Podle Lisabonské smlouvy, tak když se podíváme e, na e, tuto dohodu, tak je důležité, aby Evropský parlament hrál důležitou aktivní roli e, v těchto diskuzích o dohodách o volném obchodu a jsme proto rádi, že rozhodnutí o vyjednávacím mandátu pro Austrálii a Nový Zéland a také vyjádření pozice parlamentu, které se týká otázka budoucí architektury eh, eh, těchto dohod o volném obchodu, že toto pokračuje. A teď pracujeme na konečné verzi textu, překládá se to ehm, a připravuje se eh, schválení. I nadále spolupracujeme s evropskými s členskými státy a s Evropským parlamentem. Jednáme o architektuře a o budoucí architektuře těchto dohod o investicích. Ovšem eh, velká práce už eh, byla odvedena, eh, když se připravovalo samotná provádění dohody. Bude to hotovo v okamžiku, kdy dohoda vstoupí v platnost, tak aby byla opravdu plně implementována. Jedná se o my, budeme, my připravujeme teď takovou kampaň, abychom se postarali o to, že jednotliví aktéři v Evropské unii plně využijí výhod Eh, které vyplynou z této dohody. A aby tak jde o to, aby tato dohoda, eh, dohoda byla co nejšířeji užívána. Budu se těšit na další výměny názorů s tímto výborem um, um, a zvláště se budu těšit na témata, která eh, zmínila celá řada poslanců dnes. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A závěrem bych ještě vyzval našeho zpravodaje, pana Davida Máčina. Děkuji, eh, budu pojmu to velmi stručně, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěl jasně říct, eh, že je jasné, že tato jednání jsou uzavřena, jak bylo řečeno. Singapur byl velice trpělivý, co se týče různých změn, takže pokud vím, tak není nikdo v parlamentu, který by navrhoval, že by se znovu měli otevírat diskuze k textu. Co se týče udržitelného vývoje, já si myslím, že jsme velmi rádi, z toho, že máme radost této kapitolu o o vývo, dalším vývoji, ale eh, co se týče Kanady, eh, tady máme vyzrálou eh, demokratický systém, přesto jsme velice trvali na tom, aby se sepsala dohoda nebo umluva s ALO. Čas běží rychle a mm, doufám, proto neočekáváme, že by se všechno zvládlo rychle, ale doufáme, že budeme mít signály ze Singapuru, že jsou připraveni posunout se k ratifikaci tří zbylých úmluv. A vím, že na rozdíl od některých vašich sousedů eh, se velice angažujete v oblasti eh, mezinárodního práva. A když něco podepíšete, tak se očekává, že to také budete implementovat. Jsou tady sousední země, které eh, něco podepíší, ale pak se to neuplatňuje v praxi. Takže vím, že to mělo toto, toto by totiž ratifikaci parlamentem velice usnadnilo, kdybychom viděli nějaký pokrok, co se týče uzavření zbylých tří umluv z ILO. A co se týče architektury, to je to, co popisoval Petr, eh, mohu pouze zopakovat, že eh, doufám, že členské státy eh, se posunou kopředu a mm, že se dostaneme na, že nám budou poslány ty dohody, ale máme, doufám, že bude jedna z nich poslána velmi rychle. This might be the bigger one. Dobrá, děkuji vám a to uzavírá tuto první výměnu názorů eh, k dvěma dohodám. A ještě jednou bych chtěl poděkovat eh, paní ministrini za její návštěvu. Bylo to skutečně pro nás potěšením a doufám, že budeme moci ratifikovat dohodu začátkem příštího roku. So, dear colleagues, next item is item Vážení kolegové, dalším bodem je číslo 9, výroční zpráva o provádění společné obchodní politiky. Naší zpravodajkou je paní Saifi. Prosím. Merci, monsieur... Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Nyní připravuji návrh zprávy o aplikaci obchodní politiky EU a já jsem si e, přála uspořádat tuto výměnu názoru, abych e, získala vaše názory. Kontext, ve kterém se rozvíjí obchodní politika, se změnil od zveřejnění strategii Obchod pro všechny z roku 2015. Spojené státy nyní se stahují z multilaterálních systémů, Brexit, Eh, také bude mít své důsledky a digitální éra se rychle eh, mílovými kroky tedy rozvíjí a takže zde je spousta otazníků, na které musíme reagovat. V tomto smyslu průběžná revize strategie obchodní politiky je proto nutná a já dnes představím několik možných úvah, které podle mě jsou důležité a jsou eh, Um, takovou premisou našich návrhů. Za prvé, jako první obchodní velmoc musíme dále propagovat zájmy podniků a občanů. Naším cílem je obhajovat spravedlivý obchod, tedy spravedlivý pro všechny, který se bude opírat o pravidla, která budou respektována a o klíčové principy, jako je reciprocita. Vyjednávání o ambiciozních smlouvách o volného obchodu musí být tedy vyvážená, ale musíme být i nástroje, jak bojovat proti nekalým praktikám a to v souladu s ostatními evropskými politikami. Druhý bod. Je třeba trvat na tom, že je třeba sledovat aplikaci našich politik, protože zjišťujeme problémy. Je tedy třeba, aby obsah těchto smluv se aplikoval a aby nástroje eh, se plně využívaly. A například komunikace o těchto nástrojích a smlouvách. To e, musí, ta komunikace musí být uspůsobena podle různých aktérů. A je třeba i používat delegace, ambasády, a to nejenom v průběhu vyjednávání o smlouvách, ale, to, ale především při jejich aplikaci. Komise, kromě té výroční zprávy o aplikaci e, obchodních smluv, e, kdy zveřejňuje cestovní mapu a jaký je stav, tak eh, by měla tedy hovořit o tom, jak se aplikuje každá smlouva. Třetí, za třetí, naše obchodní politika musí propagovat hodnoty Evropské unie. Musíme sledovat tento cíl a prohlubovat eh, to, že budeme kontrolovat eh, tento systém SPG, SPG+, například v součinnosti s spotřebiteli a podnikateli, kteří budou eh, muset i propagovat na mezinárodní scéně naše sociální a ekologické standardy. Dále chci zúraznit důležitost transparentnosti, abychom mohli reagovat na e, otázky občanů. Je třeba, e, abychom znali obsahy, obsah takových smluv a jejich výhody. To znamená, budeme vyžadovat více transparentnosti a o to od samého počátku vyjednávání o nějaké smlouvě. Komise musí lépe komunikovat, jaké jsou tedy výsledky studií dopadu a podobně členské státy také musí vést vnitrostátní diskuze, musí více zapojovat národní podnik, parlamenty, podniky a občany. dnes bych tedy zdůraznila pouze o toto, i když to téma je velice obšírné a tato vyměna názoru určitě přispěje eh, a já eh, budu velice bedlivě sledovat, co k tomu kolegové řeknou. Děkuji paní Saifi a nyní stínový zpravodajové paní Dali. Děkuji. Já chci poděkovat paní Salfi a já souhlasím s řadou jejich premis. A v posledním roce, myslím, eh, jsme viděli, že společná obchodní politika, naše obchodní politika tedy eh, zažívá velký posun a že dochází k velkým změnám které zatím ještě nebyly úplně dokončeny a e, já myslím, že e, asi nedávno jsme zveřejnili zprávu o implementaci FTA, tedy smluv o volném obchodu a e, to v podstatě mm, je dost dobrá materie, abychom se mohli z tohoto poučit a podle toho sledovat, jak se v terénu aplikují tyto smlouvy. Ale od té doby komise zveřejnila implementační zprávu, ale myslím si, že ta zpráva je dost vadná, <clears throat> obsah je dost vadný, v smyslu <clears throat> to vadná čísla, statistiky a v podstatě prezentuje takový růžový obrázek naší obchodní politiky bez toho, aniž by skutečně vyváženě se zabývala některými negativními dopady a dokud nebudeme schopni jasně vidět pozitivní i negativní dopady evropské obchodní politiky a její implementace, tak potom bude těžké vůbec vyhnout se pohl, nějakému takovému pohledu, který e, nebude neutrální. A ten pohled komise není neutrální, protože komise tam zdůrazňuje tedy úspěchy konkrétních sektorů či podniků, ale v podstatě nenastínuje celý kontext, tak abychom viděli, že třeba se relokalizují pracovní místa do jiných regionů a podobně sektorů. A, mm, takže je třeba, aby ten pohled byl více vyvážený. Také i komise tam moc nemluví o dopadu obchodní politiky, společné obchodní politiky na celkový ekonomický růst. Když se podíváme na implementaci smluv o volném obchodu, tak tady nevidíme, že by to bylo propojeno eh, na eh, růst, ekonomický růst v Evropě. Tím je třeba se také zabývat, jaký to má vliv. A jak řekla i paní Salfi, jsou tady otázky týkající se našich hodnot a jak eh, se implementuje toto v praxi při obchodování a co mě velice zneklidňuje, když se podívám na tu implementační zprávu komise, tak vidím, že skutečně eh, eh, se eh, velice, že velice málo tedy těchto pravidel se aplikuje v praxi při implementaci těchto smluv, třeba komise ve svém hodnocení, tak hovoří, že málo tam implementuje se pravidla udržitelného rozvoje, duševního vlastnictví, veřejných zakázek. A to jsou přece klíčové eh, pasáže. My jako parlament hodně jsme eh, nad, eh, hodně se tím zabývali a tady zatím je, jsou velké problémy s implementací. Takže my bychom potřebovali vědět, co se děje v terénu a, a potřebujeme mít vyváženější pohled na naši obchodní politiku, což mě přivádí k poslednímu bodu a já souhlasím s paní Salfy, týká se to významu transparentnosti. Pouze až budeme mít jasný, objektivní pohled na naši obchodní politiku, pouze poté budeme schopni zajistit řádnou transparentnost a budeme moci zajistit to, že budeme mít obchodní politiku, která skutečně eh, eh, je eh, nahlížena teď ze všech úlů a nejenom z nějakého omezeného. Děkuji a budu hovořit za za, Jana Zahradila, našeho stínového, za EKR. Evropská unie se zaměřuje na to, aby obchodní politika byl, profitovala hm, jak lidem, tak podnikům. My jsme uzavřeli sedm nových smluv se Singapurem, s Kanadou, Japonskem a z Kolumbie, Peru a Jižní Korea a e, implementační fáze je zde zásadní. Je třeba vědět, jaké konkrétní dopady těchto smluv jsou na naše podniky, spotřebitele a zdali závazky našich obchodních partnerů jsou plněny a je třeba vědět, co je třeba zlepšit. Vítáme tuto iniciativu, tuto zprávu a chtěli bychom, aby byla praktická, nejenom teoretická, s konkrétními doporučeními, opatřeními, Nebude to snadné, poněvadž naše smlouvy se velice liší, pokud je obsah pole působnosti a i kultura, obchodní kultura našich partnerů se liší. Nicméně souhlasíme, že jste lze vyvodit určité obecné závěry, orientace a podle nás eh, eh, to je důležité a je to předpoklad pro potom detailní hodnocení ex post, jako například ex post hodnocení smlouvy s Jižní Koreou. Eh, je to, po, je to počáteční fáze našich diskusí a jak chci zdůraznit, jak toto je podstatné pro EKR a eh, my se budeme zabývat především tím, že evropské podniky nevyužívají plně příležitosti, které nabízí tyto smlouvy. Proč? Evropské podniky využívají pouze na 70 eh, ty kvóty vývozu, kdežto naši partneři je využívají na 90 A jak tedy umožnit co největší prostor a příležitosti našim podnikům, aby je využívali. Budeme pracovat na tom, jak zvýšit povědomí o světu, o těchto smlouvách. Naše komunikační strategie by se to měla uspůsobit a jak, na jaké úrovni, jaké komunikační kanály použít. Za druhé, malé střední podniky, které představují 30 našich vývozů, řeší problémy vůbec, aby mohly používat tyto smlouvy. Je pravda, že zde máme pro ně uspůsobená ustanovení a Evropská komise se bude snažit do budoucna tam vždycky dát kapitolu malé střední podniky, ale měli bychom se zaměřit na proces cílené implementace, tak abychom zvýšili participaci malých středních podniků. Například řada těchto podniků <clears throat> modifikuje své výrobky i změní své, mění své podnikatelské modely, aby se uspůsobila místním poměrům, podmínkám a chutím. A e, e, samozřejmě to e, je třeba, aby měli možnost přístupu na zahraniční trhy, protože nemají takové možnosti jako na národní společnosti a aby mohli tedy mm, proto je třeba mít pro ně různé strategie. Za třetí pomoc. Aid for Trade zde je třeba podporovat kapacitu rozvíje těchto rozvojových zemí, aby využívali eh, tyto možnost a je třeba, aby naše obchodní politika měla i tu perspektivu rozvojovou, to znamená zahrnovat eh, tyto podniky do těch globálních obchodních řetězců, co zajistí udržitelný rozvoj v těchto zemích. Je třeba nalézt inovativní způsob, jak to udělat a vytvářet větší synergie s naší rozvojovou strategiou a naše obchodní politiky mm, eh, eh, se opírají o naše hodnoty jako ochrana životního prostředí, pracovních eh, práv a potom kapitola o GSP, GSP+. Zde je zcela zásadní posílit tato ustanovení, ale chci varovat před sankcemi a zde samozřejmě je třeba, abychom o tomto tématu diskutovali, tak jak to proběhne na plénu v lednu. Zatím ještě vůbec tato témata nejsou uzavřena a je, já se budu těšit na návrh zprávy a naši součinnost. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní Dita za Halde, liberáli. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdřív chtěla eh, souhlasit s paní zpravodajkou eh, a s tím, co řekla v úvodu, že totiž eh, situace se naprosto změnila a my na to musíme reagovat. Když eh, se podíváme na pozici USA vůči nám, TTIP, ale i na eh, fakt, jak eh, se USA chová globálně, tak myslím, že tady se naskýtá pro Evropskou unii příležitost, aby pokračovala se svou liberální obchodní politikou. Takže vyzývám komisi, aby byla velmi proaktivní, aby nadále otevírala nové trhy na straně jedné a na straně druhé. Musíme tak také eh, hledat, ehm, jak spolupracovat s stávajícími partnery, modernizovat stávající obchodní dohody a také implementovat stávající obchodní režimy celkem za to Evropská unie, myslím, přijala eh, správný směr tím, že hledá nové eh, partnery se země, které sdílají náš cíl, to totiž budování otevřeného pokrokového systému založeného na pravidlech a to znamená, že EU by měla nadále hledat mm, systém multilaterálních obchodních e, cest v rámci e, VTO a současně musíme přizpůsobovat e, naše přístupy eh, eh, k dnešní situaci, protože mnohé se změnilo, pokud je o podnikání a jeho obsah. Je eh, životně důležité, abychom například do všechny budoucí obchodní dohody zařadili i kapitolu o digitalizaci a digitálním obchodě. Je, myslím, velmi důležité, abychom měli výsledky a také Um, um, to mělo přínos, přínos pro naše občany a podniky. Musíme ale nalézt i způsob, jak to komunikovat a tady, myslím, stále ještě zaostáváme. Děkuji a za GUE má slovo Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. I já chci poděkovat zpravodajce. za možnost eh, hlouběji nahlédnout do obchodní politiky a eh, její implementace. A podporuji všechny kolegy, kteří řekli, že na straně jedné musíme tedy sledovat další změny, nástroje a eh, možnosti implementace obchodní politiky, ale současně E, musíme také e, se zaměřit na problémy, na určité mezery, nedostatky, na to, co nefunguje e, ideálně. A tady samozřejmě musíme čelit celé komplexnosti moderního ekonomického života, čehož je obchodní politika pouze jedna část. Myslím, že ve zprávě z roku 2015 byl dobrý záměr, ehm, totiž ehm, mít tyto zprávy pravidelně. A chtěl bych zdůraznit tři konkrétní oblasti, s tím, že se těším na spolupráci se spravodajkou. Nedávno jsme v našem výboru diskutovali o ekonomické správě eh, v obchodní oblasti. Otázkou je, zdali se hovořilo o komerční politice založené na pravidlech. Pokud ano, tak to musí zahrnovat i eh, to, kdo stanovuje eh, pravidla a v čím zájmu to je. To znamená, implementace obchodní politiky Eh, musí být také součást eh, zprávy a součástí zprávy musí být také to, komu prospívá tato obchodní eh, politika, protože my neobchodujeme pouze kvůli obchodu, ale kvůli tomu, abychom podpořili ekonomickou výkonnost v Evropské unii a ve třetích zemích v zájmu občanů. Druhá otázka. Myslím, že musíme také do toho zahnout monitorování nebo kontrolu nástrojů jako MFA, Aid for Trade a tak dále abychom nejenom obecně diskutovali otázky obchodních dohod, ale abychom zkoumali i dopady jednotlivých nástrojů na ekonomický rozvoj. A za třetí, myslím, že bychom také se měli kriticky podívat na horizontální soustažnost mezi jednotlivými dohodami a na komplexitu ekonomické výkonnosti v EU a partnerských zemích. To znamená, jaký je kumulativní efekt jedné dohody na ostatní dohody. Tady se musíme i poučit z předchozích debat a diskusí. Měli bychom také zkoumat to, co může dělat eh, kdo v rámci implementace obchodní politiky a tím také rozvinout už nyní naši novou obchodní politiku po roce 2019. Děkuji a za zelené má nyní slovo Klaus Buchner. Děkuji a děkuji také mm, zpravodajce za e, tyto dobré podněty. Já bych dnes e, tady chtěl hrát jakého to, jakého si Diablova e, advokáta. Je dobře, že zpráva komise už obsahuje určité kritické připomínky, například na adresu Mexika k tomu, co tato obchodní dohoda eh, dělá pro lidi, co přinesla boji proti eh, chudobě, nezaměstnosti. Eh, mnohé jsme si mohli ušetřit, kdyby byly bývaly, bývala ta jednání probíhala jinak. My jsme ale věděli, že to takto dopadne, protože máme tady už dopady dohody NAFTA před 20 lety. Tady, myslím, mm, zcela zjevně dochází k určitému opomenutí nebo určitým nedostatkům při sjednávání takovýchto dohod. Myslím, že tam je i v naší zprávě je i dost málo o udržitelném rozvoji. Mělo by to být pojednáno obšírněji a především by tam mělo být eh, uvedeno, že potřebujeme metodologii, eh, aby komise něco takového systematicky vyhodnocovala. To se zatím ještě nestalo, ale myslím, že pro budoucnost je to důležité je udržitelný rozvoj jak v oblasti sociální, tak i v oblasti ochrany životního prostředí. Děkuji a Nadia Hirš má slovo. Děkuji zpravodajce. Dita již představila pozici ALDE. Já bych se chtěla zaměřit na jednu věc. Je stěžení, abychom se adekvátně zabývali i digitalizací v budoucích eh, dohodách. A přistupovat jen k tomu nutno komplexně. Eh, musíme vnímat všechny změny kulturní, ekonomické, politické, sociální. K tomu patří například e-commerce, občanské svobody, digitalizace. To musí vše být pojednáno eh, trošku koherentněji. Evropská unie musí usilovat otevřenou eh, obchodní agendu založenou na našich hodnotách a principech. A musíme také prosazovat transparentní dialog s našimi občany o tom, jakým směrem se má naše společná obchodní politika ubírat v digitálním věku. Děkuji. Děkuji vám pan Raco. Paní Raco, ředitelka obchodu, vyslechla jste si tady e, řadu názorů a podnětů, jaký je na to e, pohled komise. Děkuji, pane předsedo Lange, děkuji e, všem ctihodným členům Evropského parlamentu za jejich komentáře. Já jsem naslouchala velmi pečlivě, bedlivě všem vašim poznámkám a dodám k tomu několik vlastních poznámek ke zmíněným tématům. Za prvé, děkuji zpravodajce paní Saifi chtěla bych obrátit vaši pozornost na dvě zprávy, protože víte, že součástí obchodního balíčku projevu o stavu Unie předsedy Junckera jsme připravili také hodnocení v polovině období strategie e, Trade for All. To znamená, že strategie zůstává a také jsme podali zprávu o tom, čeho již bylo dosaženo, ale stále ještě e, mnohé zbývá. Děkuji také za všechny připomínky k implementační zprávě, což bylo projednáno na tomto výboru minulý týden a náš zástupce generálního ředitele pak prezentoval tuto zprávu o implementaci Za prvé bych chtěla zdůraznit, že eh, stěžení zásady eh, Evropské obchodní strategie zůstávají. Usilujeme o otevřený obchod založený na eh, pravidlech, který bude podporovat naši prosperitu a ochranu sociální, pracovně právní a bude samozřejmě vycházet ze všech eh, pracovně právních hodnot a zásad. Dále bod o transparentnosti, kteří mnozí z vás zmínili. Prosazování eh, transparentní obchodní politiky je klíčové pro transparentnost obchodní politiky Určitě jste také zaznamenali, že poprvé v dějinách jsme zveřejnili návrh mandátu pro Austrálii a Nový Zéland, to znamená jed, pro jednání e, v září a abychom umožnili pak debatu e, na úrovni členských států s národními parlamenty a také s občany Eh, členských států a určitě budeme pokračovat eh, v podpoře aby se členské státy a jejich parlamenty zaplnili, zapojili do obchodního jednání eh, již v rané fázi. Férový obchod pro všechny Jmenuje se to obchod pro všechny, protože vychází z reciprocity a vyváženého obchodu a to e, jsou zásady naší strategie. A pokud jde tedy o e, navazující opatření, e, jak rovněž mnozí z vás uvedli k implementaci dohod o volném obchodu několik poznámek. Toto je v podstatě první zpráva. Určitě to musíte eh, vzít v potaz. Je to poprvé, není to ideální. Určitě už eh, v příštím roce se můžeme poučit eh, z tohoto prvního kroku a hm, samozřejmě přihledneme i k vašim připomínkám. Snažíme se o vyváženost, abychom nekreslili příliš eh, růžový obrázek. Určitě můžeme podat dobré příklady, ale také vyjmenovat oblasti, kde zaostáváme. A k tomu patří určitě i využívání obchodních preferencí eh, evropskými podniky, jak to mnozí z vás eh, naznačili uvedu tři hlavní důvody. Za prvé, není dostatečná informovanost eh, na straně podniků a proto chci povzbudit členské státy, aby se tohoto úkolu rovněž zhostili. Také jsme eh, doplnili informace na naší obchodní stránce, zejména v databázi o přístupu na e, trhy. Tam vyhledávají informace zejména podniky. Jedním z důvodů je e, komplikovanost pravidel o původu a nyní jsme tam zařadili speciální sekci a právě díky dohodě eh, CETA je tam nyní mnohem více informací než předtím ve snaze eh, zvýšit informovanost, ale také lépe vysvětlit podnikům, eh, jak těchto informací využít. Jak vidíme, v jednotlivých členských státech se různí míra využívání obchodních preferencí a proto chceme spolupracovat eh, více se členskými státy a i s vaším výborem, abychom eh, jim tyto aspekty více zdůraznili. Děkuji vám. Děkuji, paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo a samozřejmě i komisi. Beru na vědomí vaše připomínky, nicméně musím říci, že se že zde souhlas eh, v řadě bodů a jako příklad je otázka eh, aplikace a monitoringu aplikace, to je pro nás zásadní, transparentnost, eh, samozřejmě digitální výměny, to se všechno bude vyvíjet, potom otázka malých středních podniků, vždycky to musí být naše priorita, potom podniky a občané, kteří musí více těžit, eh, mít profit z tohoto obchodu a poté tato zpráva musí být velice praktická, s tím souhlasím. Takže já se budu věnovat eh, eh, v tomto smyslu přípravě této zprávy a samozřejmě budu k dispozici kolegům, abych mohla ještě více zakomponovat jejich připomínky a komentáře. Děkuji. Zpráva bude předložena v, v lednu 22. myslím a potom na tom budeme pracovat. Tak, tímto jsme ukončili bod číslo 9. A hned přejdeme k desítce. Je to krátká zpráva o společném summitu Evropského parlamentu a panafrického parlamentu 27. až 28. listopadu na pobřeží Sloveny, Heidi Hautala byla členkou delegace. Teď nám poskytne krátkou informaci o tomto summitu. Ano, děkuji. Ano, je to tak. Byla jsem členkou INTA, zastupovala jsem výbor INTA parlamentní delegaci a Měli jsme velice eh, zajímavou dvojní konferenci před eh, samotným mezivládním nebo eh, summitem obou parlamentů. Diskuse mezi poslanci parlamentu jsou, myslím, slibné, protože podle mého názoru jsou tu vyhlídky eh, na to, že najdeme společnou eh, půdu, eh, když co se týče komunikace mezi parlamenty a poslanci parlamentu setkání, které jsme měli, přitom jsme schválili takové mm, poselství summitu s názvem Abidžanská výzva. Jsem si jistá, že sekretária vám to zašle. Je to spojeno s obchodními otázkami v mnoha ohledech, ale má to jeden, je tady jeden bod, který je věnován obchodu a investicím. Stojí tady, že integrace afrických zemí eh, do globálního regionálního obchodu eh, je prioritou a v tomto kontextu také ustanovení eh, kontinentální, dohody o volném obchodě. To je založeno na sociální zodpovědnosti, oblasti obchodních vztahů. Eh, Takže jsme eh, konstatovali, že Evropská unie svou obchodní politikou musí přispívat k tomu, aby bylo těchto cílů dosaženo. A africké země musí být schopny, by měly počítat na eh, pravidla původu, na účinné záruky, asymetrické liberalizace a podobné systémy a také ochrana nově se vyvějících průmyslových odvětví. Jak víme, toto všechno, o tom se velmi diskutovalo v kontextu ekonomické, dohody o ekonomickém partnerství, takže nejenom nevždy, to bylo založeno v zájemném porozumění, Dále ve svém prohlášení, ve svém prohlášení říkáme, že africké země musí zaručit právní jistotu eh, investic a opravdu jsme hodně diskutovali o otázce eh, správného řízení. Eh, já osobně jsem byla velmi motivována, protože mnoho členů parlamentu zdá se si uvědomuje, že nemohou jen tak pokračovat a obvinovat všechny ostatní za svou chudobu a nedostatečný vývoj ale že sami musí převzít odpovědnost a Um, posunout se k otázce řízení a to potom bude takovým předpokladem pro um, užitečné obchodní vztahy také pro africké obyvatele. Dále Evropský delegace Evropského parlamentu viděla, že naše slavní, náš slavný plán externích investic, eh, o tom se vůbec téměř neslyšelo eh, mezi poslanci parlamentu a mm, pochopila jsem, že ani ve vládě. Eh, slyšeli jsme, že vláda afrických zemí, těch 55 členů Africké unie, moc se nepřipravila předem Africká unie je velmi eh, mm, eh, pokrokovou silou a eh, mm, na summitu nebylo velice jednoduché se některé věci prosadit. Byly tady velké spory kolem role občanských společností, kdy Mogherini na tomto summitu, teď mluvím o mm, vládním summitu, Mogherini prosadila myšlenku Eh, toho, že je velmi klíčové, aby eh, zástupci občanských společností a mládežnických organizací a místních vlád byli rovněž přizváni aby ehm, vyslali signál tomuto summitu a myslím si, že můžeme být, být ehm, s přístupem EU spokojeni, ale ještě je tu hodně eh, práce, kterou musíme odvést, abychom zaangažovali africké občanské společnosti, tak aby vlády ehm, viděli, že je tu potřeba komunikovat. Takže to je klíčový prvek pro to, abychom měli zodpovědnou vlá, řízení vládu. A celá otázka vytváření pracovních příležitostí pro mladé Afričany, ta byla eh, jádrem všech diskusí a eh, není to jednoduchá výzva, protože například naše delegace eh, šla do mezinárodní organizace, úřadu mezinárodní organizace migrační v Abidžanu a pořídí Slonoviny a tam jsme zjistili, že spousta obyvatel se pořídí Slonoviny, kteří byli repatriováni, kteří byli převezeni eh, z Libie na pobřeží Slonoviny a mohu vám říct, že většina z mladých muží, se kterými jsem tam hovořila, měli svou profesi, měli určitý jinou výcvik za sebou, kvalifikaci, studie, ale byli si jisti, že by nebyli schopni najít práci na pobřeží Slonoviny a protože měli přátele, bratrance někde v Evropě, tak se eh, Eh, pustili na tuto obtížnou cestu, pak zůstali v Libii. Teď je zrovna zvláštní zástupce OSN eh, mluví o liberické situaci na výboru pro eh, další vývoj. Teda bylo opravdu velmi bolestivé vidět, jak v těchto detenčních cent, záchytných centrech a ve vězení v Libii dochází k skutečnému mučení. Byli tam lidé, kteří byli mučeni, nejsou to tady falešné zprávy vysílané CNN jak se pokoušejí někteří Afrikané, jak se někteří Afričané pokoušeli nám sdělit na tomto sametu. Myslím si, že je to dobrá základna pro další ehm, pokračování, pro náš další přístup k Africe a určitě je to něco, čím se budeme dále zabývat. A pane předsedo, asi rád uslyšíte, že naši kolegové z DV eh, jeli do stejné, stejné banánové plantáže, ehm, na které jsme jeli i my. Helmut Scholz, Maria, eh, vím, já sama také ostatní. A abychom se abychom viděli, že jsou zodpovědné podniky, které se pokoušejí vytvořit dobré pracovní, dobrá pracovní místa, z kterých lidé tam budou profitovat. Takže takhle musíme pokračovat. Děkuji. Heidi, otázka, co Africká celní unie, diskutuje se tady o tom. Ano, určitě ne na parlamentní konferenci. Mám dojem, že parlamenty jsou velmi odpojeny, jsou izolovány od tohoto rozhodovacího postupu a myslím, že by bylo naší povinností je trošičku podnítit, tak aby ty, ty vlády mají dojem, že parlamenty jsou něco jako mimozemské jednotky, to, to, o to jde. Možná bych vám mohla poskytnout odpověď, kdybychom eh, teď už měli ten konečný dokument se, se summitu, eh, z tedy toho eh, samotu z EU, ale věř, můžete mi věřit, že ještě není. Ukončeno to nebylo úplně jednoduché. Zrovna jsme slyšeli z, eh, z, externích služeb, že pořád ještě se na něm pracuje, takže pořád jsou tady ještě některé sporné otázky. Možná jsou tady rovněž technické problémy, ale teď nemohu poskytnout na vaši otázku lepší odpověď. Doufám, že tato dohoda o volném obchodě eh, se bude pomalu hm, posouvat ku předu a že se do toho začlení také eh, celní unie. Děkuji. Ano, takže ten výchozí dokument hm, parlamentní konferenci, ten najdeme na webové stránce, to už je hotovo. I Tady pracujeme mnohem rychleji než rada. A komise. Dobře, tímto můžeme ukončit bod 10 a teď přejdeme k bodu číslo 11. Příprava 11. zasedání konference ministrů Světové obchodní organizace příští týden. Rád bych se zmínil o dvou bodech malý úvod a pak eh, si vyslechneme eh, vyhlídky eh, komise. Vede se diskuse o vízech pro mnoho nevládních organizací a novinářů. A podle toho, jak jsem informován, argentinská vláda odmítla 70 ehm, udělit 70, 100, udělit 170 eh, vízum ehm, a eh, znemožnila také eh, přístup ke konferenci samotné. Nebylo to možné, takže je to dost odlišné od praxe, kterou jsme například zažili v Nairobi. A pro mě to není přijatelné. Zrovna jsme o tom předtím diskutovali že obchodní politika eh, potřebuje transparentnost a eh, je nutné vést dialog se s občanskými společnostmi. A proto bych rád eh, vyzval komisi, aby řekla také něco k tomuto. A já osobně jako předseda jsem poslal dopis argentinské vládě a Podal jsem to velmi ofenzivně. Za druhé, jsme jako myš, která, myš, eh, která je, leží před zmí, když to porovnáváme se vztahy s USA eh, z 23. října. Eh, máme dopis, kde bylo zmíněno velice tvrdým způsobem, že Spojené státy nejsou ochotny vyjednávat o jakýchkoliv bodech, které jsou před námi a že jsou pouze ochotny diskutovat, ale nejednat o určité eh, formě eh, VTO. Ten, eh, to bylo v Marrakeši na přípravném setkání a zastavili se přípravy pro konečný dokument před dvěma týdny v Ženevě a myslím, že všichni jsme si vědomi toho, co to je, takový problém blokování no, novinačního jmenovacího procesu soudců. Tak, co to znamená pro možný výsledek v akce v Buenos Aires, konference v Buenos Aires, my tam pojedeme, bude to silná delegace eh, Evropského parlamentu. Bude to parlamentní konference, ještě předtím, než konference začne 11. Mm, prosince. Ale všechno je ve stínu této otázky, jak zaručit to, že nastane pokrok v otevřených otázek z Doha, Doha nebo ještě, ještě i jiné otázky jde o 106 zemí VTO, dosažení určitého koncenzu. Tak, pan Ridanit je ředitelem dělní komise, zodpovědný za VTO. Prosím, poskytěte nám odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli mám všechny odpovědi, ale určitě se těšíme na spolupráci s delegací i přímo na místě. Diskutovalo se to na plenárním zasedání před dvěma týdny, takže mohu vám nyní podat aktuální informace o přípravném procesu, který v Ženevě pokračoval během uplynulých dvou týdnů a zintenzivnil se. Region, výbor regionu tam předložil řadu nových body, bodů. Upřímně řečeno, nemáme větší jasno o přesných výsledcích, než víc snad než před dvěma týdny, tak jak to bylo projednáno v Buenos Aires. Pozice hlavních členů, to je pravda, eh, se nadále různí v řadě eh, témat a to znamená, že dosažení um, rozsáhlého, tedy um, konzistentního výsledku bude o to uh, nesnadnější. Takže um, určitý, poskytnu nyní určitý přehled o jednáních v Buenos Aires. Za prvé, pokud jde o eh, eh, rybolovné eh, dotace, to je něco, co se týká udržitelného rozvoje. Tam naše angažma pokračuje dnes, asi i zítra v Ženevě a mohlo by dojít k výsledku. Možná to bude omezeno na ta opatření ve vztahu k určitým dotacím souvisejícím s ilegálním nezákonným rybolovem a nadměrným rybolovem a doufáme, že dojde také k závazku jednat o e, ostatních věcech, tak aby e, se dosáhlo tedy konzistentního výsledku. Dále mm, určitá problematika se týká zemědělství. Evropská unie se do toho také aktivně zapojuje, stejně tak jako v přípravě na MC11. A také eh, v problematice Eh, veřejných, eh, veřejného skladování v zemědělství. To je téma, které je otevřené, například rozsah pokrytí trvalá, eh, trvalé řešení otázka určitých záruk, pojistek a transparentnosti a je pro nás jasné, že úroveň ambicí a řešení v tomto ohledu bude mít silný dopad na eh, rozsah toho širšího balíčku, který by měl vzejít z konference. Nad rámec tohoto konkrétního bodu eh, v rámci zemědělství jsme se zaměřili i na tzv. domácí podpůrný pilíř. Tam nedochází k konvergenci, bohužel, a eh, představujeme, se, představujeme si, že z toho asi, že to bude mít určité pokračování v budoucnosti. Domníváme se, že jakákoliv dohoda eh, v těchto bodech eh, nebude eh, soběstačná a že musíme usilovat o širší balíček, včetně elektronického obchodu tam jsme předložili návrhy vytvořit novou pracovní skupinu VTO, která umožní členům, aby vyjednávali o těchto otázkách v rámci VTO. To jsou otázky, které jsou relevantní pro multilaterální obchodní systém. D- druhý bod opatření v oblasti e, služeb, domácí regulace služeb a otázky týkající se transparentnosti e, v obchodování malých a středně velkých. Tady jsme také předložili určité e, návrhy. Ministerská diskuse proběhne také o obchodu a rozvoji v Buenos Aires. Zúčastníme se konstruktivně té diskuse a zdůrazníme eh, v této oblasti nutnost namíru šitých přístupů vycházejících z konkrétních důkazů, pokud jde o eh, preferenční eh, přístup mm, k určitým zemím. Vy jste, pane předsedo, zmínil situaci, která se týká nejenom e, jednání, ale také urovnávání sporů v rámci VTO. Je jasné, že situace týkající se e, nejmenování členů do apelačního e, orgánu bude předmětem jednání ministrů. Paní komisařka Malmström jasně zdůraznila, že to je skutečně závažná otázka pro Evropskou unii a je možné, že eh, předsedkyně konference eh, bude chtít mít s ministry širší diskusi o budoucnosti VTO a eh, její role, nejenom jako negociačního orgánu, ale také jako určitého poradního orgánu, který bude schopen zvažovat i další strategie pro budoucnost je to něco, v čem Evropská unie bude aktivně vystupovat. V zásadě víme, jaká bude struktura konference. Generální e, tajemnice VTO oznámila, že 11. prosince dojde k, nebo proběhne pět tematických diskusí ministrů o různých tématech, zemědělství, rozvoj, pravidla, tam se, to, to se bude týkat rybolovu a také mm, obchod a služby a transparentnost. Transparentnost eh, bude tam i řada ministrů, kteří budou mm, doprovázet tuto diskusi a pak eh, zasedání všech delegací eh, v závěru, mm, kde vlastně zmapujeme výsledky toho prvního dne. A pane předsedo, závěrem, vy jste poukázal na rozhodnutí argentinské vlády zrušit akreditaci urč některých členů nevládních organizací. Chci pouze říci, že komisařka sama dala jasně najevo, že ona a Evropská unie připisuje velký význam tomu, aby obchodní politika byla prosazována inkluzivně a transparentně a proto myslím, že je důležité, aby členové VTO měli možnost um, si vyslechnout i um, členy občanské společnosti, samozřejmě za uh, předpokladu bezpečného Eh, konferenčního prostředí. Ty starosti, které jste tedy vyjádřil, sdílí i paní komisařka Malmström a také komise jako taková. Eh, my jsme aktivně také předestřeli toto téma eh, argentinské vládě minulý týden a požádali jsme o Eh, to, aby vyjasnila situaci a také důvody eh, těchto rozhodnutí. Obdrželi jsme signály, že Argentina je ochotná mm, přehodnotit určité případy, eh, budou-li to požadovat ministři jednotlivých eh, členských států VTO, kde se ty nevládní organizace eh, nacházejí, kde se nachází jejich sídlo. A my skutečně toto podporujeme, aby k tomu došlo co nejdříve, tedy v nadcházejících dnech. To je pozice, kterou jsme tedy zatím přijali a Komisařka samozřejmě bude nadále udělovat instrukce jak naší delegaci v Ženevě i v Buenos Aires, aby k těmto bodům přistupovali aktivně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i já. Snad ještě jedna eh, krátká otázka. Vzhledem k tomu, že pan eh, Lighthouse se nepřipojil k přípravnému zasedání v Marrakeši a na poslední minut, tu eh, zrušil i svou účast minulý týden v Berlíně. Co, eh, jaké je vaše očekávání? Dorazí pan Lighthouse vůbec? Pro mě je obtížné na to odpovědět jménem USA, ale ano, my očekáváme a doufáme, že americký tým bude přítomen eh, na ministerské úrovni a dojde jak k bilaterálním jednáním s ním a samozřejmě i k eh, jednání nebo setkání v rámci tedy širšího rámce té konference. V každém případě je důležité, abychom prosadili určité prvky balíčku, který jsme předložili. Jsou tam otázky, s nimiž se eh, USA zabývali i v rámci ženevského procesu, například rybolovné eh, dotace a to bude pokračovat do našeho očekávání na konferenci. Děkuji. Teď dám slovo spolu předsedajícímu panu Rybikovi. Já bych chtěl srdečně poděkovat Jistě, eh, toto nové VTO kolo, tím jsou spojeny velké šance. Předseda už to říkal, že nejsme, velice, nejsme moc šťastní eh, z toho, eh, že tu není vlastní rovina pro nevládní organizace, mm, aby se zjistili, o co jde při, v oblasti obchodu. Já postrádám také prezentaci malých středních podniků právě pro tyto malé střední podniky je obchod velice klíčovou základnou a do budoucna Ehm, tak aby do budoucna mohli být úspěšnější a mohli vytvářet nové pracovní příležitosti ehm, v Evropě. A myslím si, že pro nás je také důležité vidět, jak ehm, bychom vývoj z Doha mohli eh, udělat konkrétnější. Eh, hlavně mi jde o to, abychom cíle udržitelného rozvoje dostali do popředí diskuzí. Máme tady tři základní cíle, které jsou, myslím, pro Evropu důležité mm, eh, i v naším africkým fondem. A když se podíváme na nejrůznější možnosti financování, které teď nově máme, eh, tento africký fond a eh, snahy, jak je máme třeba v EFSA, můžeme využít pochopitelně i pro tuto obchodní kolo. A e, právě cíle udržitelného rozvoje e, jsou číslem dvě. Jde o e, výživu, zemědělství, tady máme cíl 6, to je čistá voda a sanitární zařízení, a nebo číslo 7, obnovitelné energie. Tady budeme muset vytvořit rámcové podmínky a kooperace mezi malými rodinnými podniky v rozvojových zemích a malými rodinnými podniky v Evropě. Myslím si, že takovéto kooperace jsou právě v venkovských oblastech eh, důležité a dávaly by eh, eh, příležitosti k tomu, aby ne všichni lidé z venkovské oblasti se pak stěhovali do měst a tam pak budou vznikat, tyto místa budou zneužité jako slamy pro různé převaděčské organizace. Jeden bod, který mě také zajímá, je mechanismus urovnávání sporů. Jak dalece si myslíte, by bylo možné využít bilaterální témata, která máme v našich obchodní dohodě? je do jaké míry si o tom můžeme povídat a také třeba bilaterální dohody, které by mohly být takovou základnou. Eh, právní služby Evropského parlamentu eh, k tomu udělali dobrou studii. Myslím si, eh, že bychom se mohli pohybovat podle mantinelů těchto dohod. A poslední bod jednáme o Brexitu. Jsme velmi obtížné fázi. Ehm, Měli jsme tady interní hearing a eh, chci se zeptat, jestli Brexit eh, bude také tématem Buenos Aires a jak eh, chce komise se vyjádřit v těchto otázkách. Jaké stanovisko zaujme Evropská unie? Děkuji. Dankeschön, Inmar Rodriguez. Inmar Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat zástupci komise, eh, poněvadž eh, vždycky samozřejmě platí, že eh, velice vehementně obhajují vždycky multilateralismus. Konkrétní otázky teď, pokud jde o tu diskuzi o reformě VHO, já se chci zeptat, s jakým postojem do toho jde Evropská komise, pokud jde o tu reformu, eh, kterou potřebuje tato Světová organizace obchodu. A za druhé, pokud jde o ten arbitrážní soud, eh, vy eh, máte obavy my také, mm, takže jaká očekávání mám, že by se ten problém mohl nějak vyřešit? Jak a kdy? A za třetí, Komise, a to konkrétně paní komisařka, mm, vyvíjí velké úsilí pro to, aby na eh, ta eh, aby se zabránili eh, nástroje, které třeba se používají na mučení a podobně. Já se Eh, ptám, jak komise se snaží dostat eh, na eh, svou stranu více zemí, aby se to prosadilo. A nakonec, tím končím, v souvislosti s tím multilaterálním soudem pro investice. Děkuji. Klaus. Klaus Pušna. Děkuji. Jenom pár krátkých poznámek. Jednak jsem rád, že se o tom teď mluvilo, tedy o účasti nevládních organizací. Myslím si, že je to velmi podstatný bod pro zdar této konference a také pro samotný účel naší cesty tam. Krátká poznámka. Vy jste mluvil o kole z Doha, nebo mluvil jste o řadě bodů z tohoto vyjednávání. Jak to vypadá? Bude se komisařka Malström opravdu zasazovat za to, aby jednání z Doha eh, dospěla k dobrému závěru. Znáte celou tu diskuzi předem, nemusím to tady opakovat, eh, speciálně americkou situaci. Jak, jaké bude stanovisko EU tady? Jak eh, stanovisko bude zastupovat komisařka Malström? No, A poslední otázka. Evropská unie dala podnět Ehm, také ostatní člen, člen, členské státy VTO dali podnět tomu, aby byla zřízena pracovní skupina, ehm, která se bude zabývat e-commerce. Ehm, vznikl tady velký protest, byly vzneseny námitky že by se mělo pracovat dále tam, kde se v roce 1991 začalo, že by se na to mělo dále zakládat. Jak vypadá vaše stanovisko? Vznikne taková pracovní skupina, nebo jak to bude probíhat? Děkuji. Helmut Scholz. A Helmut Scholz. Děkuji. Děkuji za vysvětlení. Ještě dva aspekty, které bych rád dodal k tomu, co říkali mé kolegové. Plně s vámi souhlasím i co se týče otázky nevládních organizací a občanské společnosti, která které se to podaří e, čistě technicky e, v Buenos Aires. Doufám, že argentinská e, vláda znovu promyslí svou pozici. Vycházím z toho, že tady bude mezinárodní tlak. Velmi často jsme diskutovali o různých aspektech Doha, nová témata, stanovení nových témat a tak dále. Jak vážně eh, bude komise, eh, když se podívám na zdráhání se některých jiných členů VTO, do jaké míry se bude komise snažit dostat do přední řady k tomu, aby opravdu prosadila tyto eh, otevřené otázky. Protože když budeme dělat jako, kdybychom zase dělali jako, že čekáme na všechny, tak to bude obtížné. Jestliže eh, jednání eh, z Doha ne dostaneme k nějakému úspěšnému konci, tak eh, to všechno se naruší. USA pak řekne, tohle zablokujeme, nechceme to, přejeme si nová témata a ostatní státy řeknou, když nenastane doha, tak to zablokujeme taky. Takže co bude dělat komise jako účastník, jako zúčastněná vyjednávací strana? tak abychom tu situaci vyřešili. A druhý bod, eh, stanovení pravidel ve řídícím kom výboru VTO jsme různým způsobem diskutovali o otázce eh, eh, posílení parlamentarizace VTO, což znamená i propojení jednotlivých parlamentů členských států. Myslím, že v EU E, tomu, to, projednáváme, paní Malström sem chodí a podává zprávy, tedy do jaké míry může parlamentarizace VTO, e, do jaké míry mohla být určitou pákou pro to, aby se některé obtížné momenty při e, vyjednávání, multilaterálním vyjednávání, dostali, aby se to dostalo ku předu, aby se to celé otevřelo. Eh, předvečer ministerské konference máme parlamentní konferenci VTO a vycházím z toho, že tady bude mnoho účastníků a účastnic, eh, kteří eh, zaujmou stanovisko právě v tomto směru. Jak vypadá aktuální hm, z pozice Evropské komise k této, hm, toho, jak to dostat teď dále do společnosti? Jo, děkuji. Děkuji. A tímto předávám slovo komisi. Please. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych zareagoval pouze na některé body, protože jich byla spousta, především na ty přímé otázky, které jsou namířené nám. A začnu na ko- z konce. Jak je náš přístup k tomu tématu mandátu eh, v kontextu eh, kola z Dauha? Jak jako další členové VHO, tak očekáváme od ministerské konference, že udělá to, co by měla. To znamená, že stanoví program, agendu té organizace na příští dva roky. A cílem pro nás je dosáhnout tohoto cíle. To znamená, že budeme mm, mm, mm, se angažovat ve vyjednávání o řadě otázek, které nyní spadají pod deklaraci z Dauha a mm, nezměnili jsme naše postoje od desáté konference, ne, od, pořád platí deklarace z Nairobi, která stanoví, jaký je stav, a co se týče stávajícího vyjednávacího mandátu. A my jsme potvrdili, že budeme eh, vyjednávat v tomto smyslu a doufáme, že bude učiněn pokrok. Zde také máme za to, že VTO musí vytvořit podmínky tak, aby členové byli schopni se zabývat dalšími tématy, které jsou v jejich zájmu, či jsou relevantní pro multilaterální obchodní systém, například otázka elektronického obchodování, kde bychom chtěli, aby členové na této konferenci přijali nějaký krok směrem vpřed. A dále je zde celá řada témat. Eh, třeba podporujeme parlamentní dimenzi, eh, to znamená, mm, mm, tato parlamentní konference Eh, je důležitá pro to, aby eh, se utvářel nějaký rámec diskuzí ve VHO. My jako Evropská unie se snažíme to, eh, tomu dávat impuls, to podporujeme. Reforma VHO. Tak my se domníváme, že to je téma, které samozřejmě je třeba nahlížet z různých směrů. VHO z pohledu vyjednávací funkce, řešení sporu, nástroje transparentnosti a všechny tyto a multilaterální aspekty obchodního systému znamenají, že budeme muset modernizovat různé věci. Třeba lepší vyjednávací funkce VHO, aby VHO rychleji se mohla eh, shodovat na pravidlech. A potom Začíná to základními věcmi, jako například transparentnost, zvýšená transparentnost systémy. My jako EU jsme předložili návrhy. A další, pane předsedo, Spojené státy. Asi těm půjde o e, zásadnější reformu, třeba řešení sporů. Zatím o té reformě moc nevíme a uvidíme, s čím členové přijdou jakou, eh, jakou by si přáli, aby VHO mělo funkci řešení sporů. uvidíme to, vyhodnotíme, až budeme mít přesné znění. Není jasné, kdy a jak eh, se vyřeší otázka jmenování do odvolacího orgánu. Eh, prozatím EU a řada dalších členů předložili návrhy, jak Eh, vyřešit ty tři uprázdněná místa, což nebylo konsensuálně podpořeno eh, prozatím v tom příslušném mm, orgánu VTO. To je pro nás dost velký problém, musím říct. A je to naléhavé také. Eh, pokud zde bude odtahovat se tato nečinnost, tak se to samo nevyřeší. Naopak ten problém se zvětší, protože se budou uprazňovat další posty, další místa v tom odvolacím orgánu. A potom v kontextu konference. To je také příležitost pro to, aby obchodní výbor se sešel a mm, mimo tedy, kromě programu konference, mm, tak budeme vyjednávat s celou řadou partnerů bilaterálně či ve skupinkách o tématech, která formálně nefigurují na programu, ale která nás zajímají, jako třeba to, jako otázka boje proti mučení nebo otázka Brexitu v kontextu VTO. Samozřejmě tady máme na mysli otázku e, tedy Eh, tedy to etablování se Spojeného království tam. Tady již začala různá bilaterální vyjednávání a mm, to tež platí pro iniciativu eh, mm, toho, toho eh, soudu pro multilaterální investice, Tady se již začalo o tom vyjednávat i v rámci pravidel UNCITRAL, a to vlastně minulý týden až, kdy eh, členové OSN, tedy členové UNCITRALu se tím začali zabývat a to bude pokračovat opět tedy eh, v kontextu mm, konference, 11. konference. Asi tím jsem zareagoval na většinu bodů, Omlouvám se, že jsem nebyl úplně vyčerpávající. Děkuji, ano, skutečně je to tak. Tady určitě bude probíhat celá řada bilaterálních jednání a myslím si, že to bude velice významná konference. Jeden německý profesor o tom napsal knihu, kde zmínil, že nejdůležitější věci se dějí vždycky při v těch kuloárech, tedy v těch kuloárech, ne na té hlavní konferenci, to určitě nebude. Děkuji a sejdeme se všichni v Buenos Aires určitě a řada lidí zde členů jsou i členové delegace, takže přeji šťastnou cestu do Buenos Aires. A bod 12, bod různé. Jak víte, můj oblíbený bod tentokrát jenom chci zopakovat, že začneme za 10 minut s přípitkem, vánoční přípitek v restauraci Origin, blok E, nejprve stojí dolů, do nuly a potom zase na konci chodby nahoru do prvního patra. Spanish restaurant, yeah. Ano, španělský restaurant, restaurace a příští schůze v lednu. Přeji vám krásné Vánoce, hodně odpočinku, vše nejlepší.